Říká, říká řečník. Vždycky jsou tady ty zvláštní zkratky. IMI například, to znamená systém informací o vnitřním trhu, tam jsou informace o společném trhu a o podnicích. Dále máme justiční portál, či se zřizuje a především v souvislosti s námi existuje iniciativa pro evropský podnikový registr, rejstřík, který má nabízet spolehlivé informace pro celou Evropu a sice v mateřských jazycích. Jedná se o dobrovolný projekt, eh, na kterém se podílí pouze 18 členských států. Za druhé, existují dvě iniciativy, které jsou pro nás mimořádně důležité. Existuje to takzvaný business register, to je Bright, interoperabilita obchodních rejstříků, to je výzkumná iniciativa, iniciativa financována komisí za účelem propojení rejstříku. E, v březnu 2009 byl tento projekt ukončen a nyní se zkouší v jednotlivých členských státech. A těžištěm zde je přes hraniční přemístování e, sídel firem a kontrola poboček e, a fúze. Myslím si, že nemusíme zdůrazňovat, že musíme tuto iniciativu komise uvítat. To je očividné. Toto šetří také náklady a je to dobré pro podniky a občany. Musíme rozlišovat dvě, dva komplexy. Na jedné straně máme přístup zvenku eh, do rejstříku ze strany občanů, poradců, firem. A potom druhá úplně jiná věc je spolupráce, to znamená spolupráce mezi jednotlivými rejstříky. Ja, ja, die Herstellung der Öffentlichkeit ist äh, not, notgedrungen mit Geräuschen verbunden. Vždy, když přijde veřejnost, tak je to samozřejmě vždy hlučnější, říká pan řečník. Je třeba tedy rozlišovat mezi e, přístupem k rejstříkům, to je jedna věc ze strany občanů, podniků a poradců a potom spolupráce mezi rejstříky, jak již jsem řekl. A tady musíme opět rozlišovat, zdali se jedná o fůze či přemístování sídel. Tady se nutně musí odehrávat spolupráce. Rejstříky spolu musí spolupracovat. A potom také problém existuje u poboček, protože jestliže dojde k zápisu v sídle mateřské firmy, tak může dojde, dojít k tomu, že toto se neprojeví u pobočky. A toto by se také dalo automatizovat. Jak se zápis dopisy mateřských firm a sesterských firm a poboček spolu propojí tak, aby celkově rejstříky dávaly celkový obraz. No dobrá, informace jsou vždy pozitivní, to je jedna věc, jedna stránka mince, ale mně se jedná o to, protože není tak samozřejmé, že při pohledu do obchodního rejstříku nedostaneme stejné informace jako například z novin o například jsou to informace o obratu a tak dále, ale zápisy v rejstřících mají právní charakter a tento právní charakter a výpovědní schopnost je v jednotlivých rejstřících jednotlivých členských států rozdílná. A podle mého názoru toto je velice specifická situace, která nesouvisí například s přístupem k informacím v oblasti směrnice o službách a tak dále. Nedá se to všechno hodit do jednoho pytle. A podle mého názoru pro proto musí uživatelé být upozorněni na to, že nesmí vycházet ze svých vlastních rejstříků a z jejich znalosti, že tedy se dozvědí z cizího rejstříku totež, co doma. Já nemám žádnou technickou expertízu, já si myslím, že ani parlament se nemůže zabývat technickými expertízami a Eh, stále se tato věc také vyvíjí, dělají se různé vědecké projekty. Podle mého názoru je důležité, aby Bright jsme dále sledovali a jakmile to bude všechno dozrálé, tak je třeba působit na to, aby se účastnili projektu všechny členské státy. Teprve tehdy to dá další přidanou hodnotu a potom by se toto mohlo také udělat eh, jako závazná věc a mohly by se k tomu zpracovat i další právní předpisy, pokud to by to bylo nutné. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Paní kolegyně Lechner, prosím. Dankeschön, Děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan kolega zpravodaj chci tento projekt propojení rejstříků uvítat. A toto souvisí také s ekonomickou krizí, ve které se nyní nalézáme. Propojení rejstříků, obchodních rejstříků, také je vhodné proto, aby se posílila důvěra mezi podniky v této, toto souvisí také s novelou společenského práva a je to tedy velice důležitý projekt a určí a doufám, že vznikne celoevropský obchodní rejstřík. Dále by bylo žádoucí, aby také formy E, společnosti byly založeny na evropském společenském právu. Například e, evropská společnost také musí být evidována, protože Evropská akciová společnost vychází z evropského společenského práva. V této souvislosti chci také říci, že jsou tady určité aspekty, kterými, které mi chybí. Například nákladový aspekt, protože určitě se nás budou ptát, kolik systém bude stát, ať se jedná o Bright nebo IMI. Já nejsem nejsem žádná technická expertka, takže přesně nevím, kolik, jak to bude fungovat a kolik to bude stát. A pan Lechner také hovořil o tom, že konec konců by tento systém měl být závazný pro všechny členské státy a také přístupný pro všechny občany. A proto je mimořádně důležité tento aspekt zohlednit. A chci také ještě upozornit na to, co mě chybí to je e, menší více bychom měli zohlednit spotřebitele, protože obchodní rejstřík dává také důležité informace v jednotlivých zemích, jak to například vypadá u přeshraničních fúzí. To je to, co mi leží nyní na srdci. To se týká také práce zaměstnanců na obou dvou stranách hranice. Takže tento projekt by měl obsahovat jak závazné, tak i nezávazné informace. Já vím, že musíme postupovat krok po kroku, ale také myšlenka sankcí by měla být zapracována a sice pro případ, že členské státy neposkytnou dostatečně včas informace či podniky neposkytnou včas informace, protože jde o to, aby informace byly standardizované. Ještě někdo, prosím, se hlásí o slovo k tomuto tématu. V současné době tomu tak není a proto máme lhůtu pro pozňovací návrhy 7.6. Krátká poznámka, to, co řekla paní kolegyně, to je věcně správné, ale také vzhledem k některým posměvovacím návrhům, které předložili kolegové ve výboru pro vnitřní obchod, tak to nesmíme házet všechno do jednoho pytle. Musíme to oddělit. Tady se jedná o propojení rejstříků. To otázka, to, co je v obchodním rejstříku, v rakouském rejstříku jsou úplně jiné věci, než například v anglickém. A to je otázka sama pro sebe protože pak je tady také otázka harmonizace rejstříků. A to je úplně jiná věc a to bychom tady neměli s tím spojovat, my bychom se měli zaměřit na spojení rejstříků a také na lepší informovanost zaměstnanců samozřejmě a budeme muset samozřejmě ještě vyčkat dalšího vývoje a uvidíme, také jak bude vypadat technická standardizace, ale nejdůležitější je, aby se závazně předepsala účast všech. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrh je 7.6. Děkuji a nyní budeme nyní hlasovat. A tady máme hlasování o zprávě pana Zjevky. Tady se jedná o otázku Ta se týká souhlas k posílené spolupráci. Ptám se, kdo je pro. Prosím, zvedněte ruku. mohou prosím kameramani jít někam dozadu, protože jinak sekretariát nemůže počítat, když přes kamery nevidí. Takže eventuálně by bylo dobré, kdybyste odešli dozadu do sálu a tam dělali snímky. Kdo je tedy pro návrh pana kolegy Zvěvky, kdo je proti? Zdrželi se. Přijato, ano, jednomyslně. Další je zpráva paní Galo. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Nebo můžeme jít hned k hlasování? Eh, Já si myslím, že můžeme hlasovat hned, pane předsedo. Kolega Berlinger, prosím. Já bych chtěl položit jednu otázku našemu, naši zpravodajce paní Galo. Protože budeme tedy hlasovat, tak eh, pokud jde o pozměňovací návrh 108, který předložila moje frakce. Bylo by možné, abychom přijali takový systém hlasování, který by nám umožnil vlastně převzít to, o čem bylo určitým způsobem rozhodnuto v průběhu jednání, když se hovořilo o zpracování kompromisních pozměňovacích návrhů o sdílení rejstříků. Tak bych rád věděl, zda by bylo možné toto zohlednit. Zda, zda zpravodajka za zpravodajku zajímá tedy, no, pokud ji zajímá můj pozměňovací návrh. My jsme předložili pozměňovací návrh 108, ještě jednou to opakuji. Čili žádám o eh, hlasování po částech mohli bychom tímto vlastně izolovat otázku sdílení těch souborů nebo rejstříků, což by nám umožnilo eh, lépe přispět k rozhodnutí, které zde padlo dnes ráno. Kolega Galo, prosím. Přes všechno přátelství, které mám k panu Berlinkerovi, tak on dobře ví, že jsme měli dvě schůze stínových zpravodajů, že jsme hodně vyjednávali a pracovali na těch pozměňovacích návrzích, abychom dosáhli kompromisu, že jsme dosáhli, že jsme většinu jich si ponechali a že nyní eh, vlastně čas na rozpravu už ukon, byl ukončen před hlasováním, ale jsem zcela připravena k převzetí nebo k dalšímu jednání před plenární schůzí. Takže dveře nejsou zavřeny, ale pro dnešek si myslím, že přišel čas skutečně hlasovat již. Děkuji. Já si myslím, že situace je jasná. Paní zpravodajka zaujala jasné stanovisko, takže přistoupíme k hlasování. Ano? Dobře. Takže začneme horizontálními pozměňovacími návrhy, takže ptám se, kdo je pro. Zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Já vlastně možná se nebudu ptát, kdo se zdržel jedině, kdyby si to někdo vyloženě přál. Sekretariát bude zaznamenávat pouze počty. Pozměňovací návrh 2, Engström, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, Zdr- přijato. A omlouvám se, 3. Toto byl pozměňovací návrh 3 teď. Kdo je pro? Proti? Přijato. 4, to jsme teď už odhlasovali ještě jednou, abychom si to ujasnili pro, proti, schváleno. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 5, Kastex pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 6, Lambrinidis, první část, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, většinou zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 8, pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 9, pro? Proti? Většinou přijatý. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Přijat. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zamítnout většinou. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Třináctka, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Přijat. 14 odpadá, 15, pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, přijat. 16, kdo je pro, proti, přijat. 17 je už vyřízená, 18, kdo je pro, proti, musíme to spočítat. Takže ještě jednou, kdo je pro 18.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 Omlouvám se. Z devat, teď jsme hlasovali o devatenáctce. Devatenáctka pro. Ještě jednou se zeptám tedy, kdo je pro devatenáctku, kdo je proti. Tak je to většinou přijato. Pozměňovací návrh 21, to je ústní pozměňovací návrh paní Wilkström. Wilkström, kdo je pro? Proti? S kamerou to nejde. <laughs> Takže ještě jednou prosím kameramany, není to možné, aby sekretariat spočítal hlasy, když prostě jste uprostřed sálu. Takže potom zde máme pozměňovací návrh 20, ten je vyřízený. 22, paní McCarthy, kdo je pro? Proti? Přijat většinou. 20, 23, ten je stažený, 24, kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Dobře, přijat. Pozměňovací návrh 25, pan Kavada, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Přijat. 26, 27, 28 odpadají, tím se dostáváme k 29. Kdo je pro? Proti? Schválen. Nyní se dostáváme k 30. První část. Kdo je pro? Proti? Přijat druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací, kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací návrh 2032, kdo je pro? Ten jsme vlastně už vyřídili, tak 33, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? proti. Musíme to spočítat. Takže ještě jednou 35, kdo je pro? Kdo je proti? Takže bylo to, bylo to jasné, nemuseli jsme to čítat. 36, kdo je pro? Proti? 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 38, 39 a 42 jsou vyřízeny, takže se dostáváme k 40, ten odpadá. Takže 1 40, kdo je pro 41 návrh, kdo je proti? Většinou to bylo zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 43, tady mám známku C Horizontal, takže máme to hlasovat nebo ne o tom, co to znamená? Ne, dobře, takže je to za vyřízeno. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Potom zde máme 45 jako hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti? Přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Potom se dostáváme k 14. Covered by Reporters, paragraf 1, takže to už je vyřízeno, o tom nebudeme hlasovat. Takže desítka. Kdo je pro pozměňovací návrh 10 3, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Teď se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Dostáváme se k 640. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 47, ten je vyřízený, 48 také, takže se dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. Tak, potom se dostáváme k IMKO 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Většinou zamítnuto. IMKO 6. Kdo je pro? Proti? Většinou zamítnuto. IMKO 15, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. IMKO 16, pro? Proti. Zamítnuto. IMKO 26, pro? Proti. Zamítnut. ITRE 1, pro? Proti. Zamítnut. Pozměňovací návrh 50 je vyřízen, takže 1,50. Kdo je pro? Proti? Přijat. 52, kdo je pro? Proti, schválen. 53 je stažený. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro? Proti, přijat. Tím odpadá 55 a 54. Dostáváme se k IMKO 20. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací návrh 57 je vyřízený, takže 7 imko. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 8 imko. Kdo je pro? Proti? Většinou zamítnuto. 34 imko. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 6 itre. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 7 itre. Pro? proti. Musíme spočítat. sedm itre, kdo je pro. Podle mého názoru to byla většina, je to jednoznačné. Ano, schválen. Pozměňovací návrh 7, kompromis, kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací návrh 58, 59 jsou vyřízené, takže 60. Kdo je pro 60? proti, přijata. Číslo 24 IMKO, kdo je pro, proti, zamítnut. 35 IMKO, pro, proti, zamítnut. 8 ITRE, kdo je pro, proti, zamítnut. 9 ITRE, kdo je pro, proti, zamítnut. 62, kdo je pro, proti, Přijat. Číslo 61 už je vyřízený. 14, kdo je pro? Proti? Za, většinou zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 64, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 65, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Z, Přijat. 66, 67 odpadají, takže 68, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Schválen. 69, 70 odpadá, nebo jsou vyřízeny tedy. Potom zde máme trojku, o tom musíme hlasovat, ne? A ne, to je schváleno, takže to už bylo provedeno, takže příž další je 71. Kdo je pro 1,70? Proti? Zamítnout. 5 Imko, kdo je pro? Proti? Zamítnout. 18 Imko, pro? Proti? Zamítnout. 25 Imko, pro? Proti? zamítnout. 33 imko pro, proti, zamítnout. 30 pro, proti, přijat. 13. Kdo je pro? Proti? zamítnout 72. Kdo je pro? Proti? Přijat. 73. Kdo je pro? Proti? zamítnout Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Přijat. Dostáváme se k 17. ITRE. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 87. Kdo je, sem, kdo je pro? Proti? Přijat. 79. Ten je vyřízen. 8. Paní Kastex, prosím. Pane předsedo, já si myslím, že 8, o 80 můžeme hlasovat jako o do, dodatku, jako můžeme navíc hlasovat, protože se to nejedná o stejnou věc. Souhlasí zpravodajka, abychom hlasovali takto o 80. Dobře, není to problém. Ono, Dobře, tak hlasujeme o 80. Kdo je pro, kdo je proti? většinou zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, přijat. 81, ten už je vyřízen, 82 také, takže kompromis 12, kdo je pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 83 a 84, ty už máme vyřešeny, takže teď 32 IMKO, kdo je pro, proti, schválen. 85 Wikström, kdo je pro? Proti? Přijat. 86 vyřízen, 87 také, takže teď 88 Galo, kdo je pro? Proti? Takže první byla většina, takže schválen. Ano, přijat. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Musíme spočítat takže ještě jednou 89 pro, zvedněte ruce. Proti. Takže většina byla proti. Tak teď se dostáváme k 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, paní kolegyně Wikström. Thank you, dear colleague. Děkuji, vážení kolegové. Různé jazykové verze mají také různé výklady tohoto pozměňovacího návrhu, proto doporučuji vědu zví, změnu z výrazu legitimate offer na legal offer, tedy právní nabídku, a proto je to tedy ústní pozměňovací návrh k bodu 92. Děkuji. Uh, ano, já s tím souhlasím a za těchto podmínek hlasujeme pro. Dobře, tak je to jasné. Takže 92 s tou ústní změnou. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď se dostáváme k ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Většinou zamítnuto. 93 Wikström s tou modif změnou. Tak, jak je uvedeno v, v tom hlasovacím listu, kde pro, proti, schváleno. Potom zde máme 94, ta už je vyřešena, 95, 96 také, takže 97, kdo je pro, proti, schváleno. 98, kdo je pro, proti, schváleno. 99, kdo je pro, proti, zamítnuto. 100, kdo je pro, proti, schváleno. Potom zde máme 101, kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Takže většinou zamítnuto. Dostáváme se k číslu 9 IMKO. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto 12 IMKO. Pro? Proti. Zamítnuto 17 IMKO. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto 102, kdo je pro? Proti, přijato. 103, kdo je pro? Proti, přijato. 104, kdo je pro? Proti, přijato. 105, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 106, kdo je pro? Proti, přijato. 107, pro? Proti, přijato. 108, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 109, to už je vyřešeno. 110, kdo je pro? Proti? Zam, přijato, pardon. 111, kdo je pro? Proti? Přijato. 22, Imko, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 31, Imko, kdo je pro? Proti? Přijato. 3 itre, kdo je pro, proti, zamítnuto. 5 itre, pro, proti, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, musíme to spočítat. Takže ještě jednou 112, kdo je pro, 11, kdo je proti, takže zamítnuto. 113, kdo je pro, proti, Zamítnuto 114 pro, proti, zamítnuto. 115 pro, proti, zamítnuto. 28 imko, kdo je pro, proti, přijato. 29 imko pro, proti, přijato. 116 pro, proti, přijato. 117 pro, proti, zamítnuto 118 pro, proti, přijato. 119, kdo je pro, proti, přijato. 120 pro, pře, proti, zase 13 k 11, pokud jsem, takže zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zamítnuto. IMKO 13 pro, proti, zamítnuto 21 IMKO pro, proti, zamítnuto 27 IMKO pro, proti, přijato 12 ITRE pro, proti, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, přijato. 122, to už je vyřešeno. Desítka IMKO, kdo je pro, proti. Zamítnout 30, 23 IMKO, kdo je pro, proti. zamítnout to. Takže konečné hlasování, kdo je pro celou zprávu, zvedněte ruce, musíme to spočítat. 17 vidím, že je pro. Tak jež. Kdo je proti? Takže 13 to bylo, kdo je proti? Takže 8, 13 k 8, takže zpráva je přijata. Blahopřeji zpravodajovi. Takže mezi tím, jak si hla, on, ono jak si hlasovalo více lidí, než skutečně kolik je jich oprávněno k hlasování. Tak jako další máme zprávu pana Bodu. No, Können wir da direkt mit der Abstimmung beginnen? Ja, ne? Můžeme začít tedy hned hlasováním. Dobře, tak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 1 paní McCarthy. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Trojka. Karim. Kdo je pro? Proti? Přijato. Čtyřka. Pan Bodu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pětka. Pan Bodu. Kdo je pro? proti. Nebylo to jasné. Ještě jednou pozměňovací návrh 5. Kdo je pro, zvedněte ruce. Kdo je proti? Teď to je jasně schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pan Bodu ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže zamítnuto. Pozměňovací nebo druhá část pozměňovacího návrhu pana Bodu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. McCarthy. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jedenáctka. Pan Karim. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Karim, kdo je pro? Proti? Přijato. Takže budeme hlasovat o stanovisku jako takovém. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to spočítat, takže ještě jednou, kdo je pro? Pro zprávu bodu ta ve stávajícím znění. Kdo je proti? Proti? Nikdo. Takže jednomyslně schváleno. Velice dobře. Teď se dostáváme ke zprávě pana Karima. Takže pan Karim tady není, nechce někdo vystoupit, takže budeme hlasovat, kdo je pro návrh číslo jedna? pana Baldasara, kdo je proti, schváleno kompromis jedna. kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, ten už je vyřešen, takže číslo 3, kdo je pro, proti, přijato. 4, kdo je pro, proti, přijat. 5, pan Karim, kdo je pro, proti, přijato. 6, Baldasare, kdo je pro, proti, většinou přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Přijato. Osmička pro? Proti? Přijato. Devítka pro? Proti? Většinou zamítnuto. Desítka s ústním pozměňovacím návrhem pana Bodu. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jedenáctka pro? Proti? Přijato 12 pro, proti. Přijato 13 pro, proti. Přijato 14 pro, proti. Přijato 15 je vyřešena, 16 kdo je pro, proti. Přijato 17 pro, proti přijato. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, schváleno. 20 pro, proti, přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, přijato. 21 odpadá, takže 22, kdo je pro, proti, přijato 23, kdo je pro, proti, schváleno a dostáváme se k hlasování o celé zprávě, kdo je pro, proti, takže také jednomyslně schválena. Takže to jsme také zvládli. Teď zde máme ještě pár malých hlasování a pak je zde petice paní Garcia, zpravodajkou je paní Lichtenberger, kterou tady už nevidím, ale můžeme tedy o tom hlasovat, není problém. Takže kdo je pro návrh dopisu, který vám leží na stole, kdo je proti, přijato. Potom se dostáváme k návrhu dopisu, který já jsem předložil. Zde k tomu také není co říci, všechno je tam, kdo je pro, proti, schváleno. A potom jste mám, jsme odložili na návrh koordinátorů otázky právního základu k otázce Kypru. Počkáme, až se tím tématem bude zabývat konference předsedů a potom to budeme, o tom budeme diskutovat my. Takže jako poslední na pořadu jednání po uzavření hlasování jste mám kolegu Berlingvera a štokholmský program. Takže máte slovo, prosím.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 Vážený pane předsedo, mohu teď začít? Ano? Ano, velice rádi si vyslechneme váš názor, pane Belingere. a já budu velice stručný. Tímto tématem se začínáme zabývat teprve nyní. Je to velice složité téma a zaměříme se na některé konkrétní podrobnosti. Nejdůležitější je fakt, že eh, výbor by se měl zaměřit na akční plán provádění stokholmského programu. A na tomto místě chci zdůraznit, jak důležitý ta je skutečnost, že stokholmský program se stal součástí legislativy Evropské unie. A my bychom chtěli zdůraznit naši ochotu vytvořit prostor práva, svobody, bezpečnosti, pokud se podíváte na akční plán a jeho text, uděláte si obrázek o tom, co vlastně jde. Nám se zatím podařilo dosáhnout vytvoření akčního plánu a už tato skutečnost sama o sobě eh, ukazuje na povahu opatření, o níž hovoříme. Je to tedy skutečně základní kámen poměrně složité problematiky, která obsahuje řadu opatření. Hovoříme tedy o konkrétních jednotlivých záležitostech. Tady bych mohl ještě zmínit, že komise předkládá tento text a ten text obsahuje celou řadu e, složitých záležitostí e, a budou si žádat prováděcí opatření, eh, která budeme muset projednat velice opatrně. V zásadě chci tedy zdůraznit, že opatření, které komise předkládá, jsou poměrně četná a nepodaří se je implementovat příliš rychle. Dá se předpokládat, že se to potáhne až do roku 2014 eh, třeba od letoška, mm, abyste si udělali mm, představu o tom, jaký rozsah ta opatření mají. Consiste forse nel fatto che io vorrei... Proto je důležité zdůraznit, eh, co můžeme říci, co se týče kritiky těchto plánů to si myslím, že je velice důležité. Důležité je, že se tu řeší celá řada otázek. Navrhuje se celá řada opatření. To znamená, že mě tedy dělá starost skutečnost, že toto si bude žádat několik eh, legislativních období, nejenom eh, jedno. Ve vší úctě ke komisi to je něco, co vyvolává obavy. Domnívám se tedy, že během tohoto mandátu by komise eh, mě, se měla důkladně zaměřit na to, jak tyto aspekty vyřešit, protože skutečně je tady skutečný prostor práva v Evropské unii a pokud se nám ale nepodaří splnit očekávání občanů, dá se očekávat velké zklamání. Tolik moje obecné úvahy o dokumentu, ale samozřejmě bych se mohl vyjádřit také k jednotlivým tématům podrobněji mohu třeba odkázat na diskuse, které probíhaly v souvislosti s občanskoprávními aspekty. Je zřejmé, že stokholmský program se věnuje i dalším otázkám, například veřejné právo, trestní právo, základní práva a svobody a tak dále. To jsou záležitosti, které se dotýkají i dalších výborů, nejenom toho našeho, ale klíčovou otázkou jsou právě občanskoprávní aspekty na tomto místě. A také bych se mohl vyjádřit k procesním aspektům. Při přípravě té zprávy Stockholmského programu na počátku tohoto mandátu jsme se zaměřovali na článek 51 a to je tedy naše východisko. Měli jsme tři zpravodaje, kteří spolupracovali na jedné jediné zprávě. Bylo to poměrně náročné a nevím, zda taková spolupráce by byla do budoucna tím nejlepším řešením. Samozřejmě mohli bychom se také zaměřit na to, zda by bylo vhodné používat jiný postup. A nechci tady rozhodovat o žádném konkrétním řešení, ono bylo příjemné spolupracovat, ale pouze ta spolupráce byla poněkud neobratná, nepružná. Možná by bylo na místě, kdyby v jednotlivé oblasti byly definovány v souvislosti s jednotlivými články a odpovědnost vůči výborům. Tímto by se podařilo eh, lépe připravit a lépe vyvinout diskusy v, plen, v plenárním zasedání. Jednotlivá opatření se týkají legislativních postupů. Je tady Eh, celé kompendium opatření, tak jak eh, se to nazývá vytváření sítí například, eh, sestavování příruček, praktických pokynů a tak dále. A v tomto smyslu budou sestavovány také datové listy a celá řada nástrojů, které budou přijaty. A v souvislosti se zelenými knihami, ty jsou tam také a musím říci, že to se týká jakýchkoliv aktivit EU za poslední roky a myslím si, že je naprosto na místě tady mít tato propojení, protože je naprosto správné, pokud některá ustanovení mají e, striktní legislativní profil, zatímco jiná jsou spíše administrativní povahy. A to je důležité zdůraznit, protože existuje evropské administrativní právo, správní právo. A ta poslední část se týká školení odborníků v oblasti práva, tedy soudců, advokátů a dalších. A já sám jsem velice rád, že kolega Savas eh, trval na tom, aby stokholmský program byl zaměřen na utváření právní kultury. Mezi jednotlivými subjekty jsem velice rád, že tento aspekt v stokholmském programu je zakomponován eh, vedle těch specifičtějších iniciativ. Já nebudu probírat eh, podrobnosti dalších aspektů, jenom zmíním některé. Některé aspekty Eh, si, si jistě zváží, eh, za, zaslouží další zvážení. Tedy Brusel 1, Brusel 1 a Řím 3. Eh, ty už jsou na pořadu jednání našich zasedání, tedy řešení konfliktů a vztahu v oblasti například manželského soužití, kolektivních žalob zpráv spotřebitelů, záležitosti dědictví a tak dále. Já jsem to zmiňovala jenom jako příklady, abych ilustroval skutečnost, že některé z těchto témat již byl, byly projednány a měli bychom tedy trvat na tom, aby komise spolupracovala s parlamentem a radou tak, aby eh, vytvořila novou praxi v tomto smyslu. Já nechci zabíhat do podrobností, ale velice rád si vyslechnu diskusy. A pak předneseme novou verzi zprávy, až to budeme probíhat podrobněji. Děkuji vám, pane Berlinger, říká předsedající a nyní dám slovo kolegům. Thank you, Chairman, dear colleagues. Děkuji. Eh, vážení kolegové, jako švédka a švédská poslankyně, eh, tedy považuji za užitečné eh, vyjádřit se k tomuto programu, vyjádřit se Eh, kterém se program vyjadřuje. Proto vás poprosím, abyste si vzali sluchátka, i přesto, že budu stručná. Na úvod chci poděkovat panu Berlingerovi za jeho schrnutí, které předneslo Velmi dobře se nám spolupracovalo na této tématice a v oblasti kompetencí našeho výboru se ukazuje několik neodkladných otázek, jak na ně poukázal pan Berlinger, například rámec stokholmského programu. Chci zdůraznit téma finanční krize, protože jsme viděli, jak důležité je zlepšit spolupráci v EU, včetně právní oblasti. Musíme tedy zajistit, že existuje spravedlivý přístup na všechny evropské trhy, že se nám podaří tedy zbavit se byrokracie a také dalších problémů. Viděli jsme, že v poslední době jednou ze zásadních hrozeb je hrozba protekcionismu, který se šíří tváří v tvář krizi, ale Občané si zaslouží komplexní a předvídatelná pravidla o tom, co nastane, pokud například eh, vznikne nějaký právní problém nebo konflikt v jiné zemi. A stokholmský program v nejširším slova smyslu se zaměřuje na oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a slouží k ochraně práv občanů v jednotlivých členských státech. Ehm, pro nás to vyplývá hodně práce, řada eh, materiálu v oblasti občanskoprávní i trestněprávní právní a já se velice těším na spolupráci. Děkuji, paní Wikström. Chce se ještě někdo vyjádřit? Prosím, paní Volis. Chci poděkovat panu Bellingerovi za jeho vystoupení, jenom bych zmínila několik málo aspektů, o kterých hovoří. Týká se to postupu ehm, souvisejícího se stokholmským programem v této sněmovně, v tom, že na tom spolupracují tři výbory. Bylo to poměrně složité, ale musím říci, že tento postup byl velmi prospěšný, zvláště na počátku mandátu parlamentu, kdy přicházejí noví členové, objevuje se nový program a v takové chvíli je velice důležité, aby kolegové z celého parlamentu získali komplexní přehled o celém programu, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti a nepracovali pouze v tom svém malém sektoru, v tom svém malém okénku. Ehm, proto ten širší náhled byl velmi užitečný, ačkoliv do budoucna by taková spolupráce mohla být lépe zorganizována. Myslím si, eh, že i přes ty nevýhody přinesla eh, obrovský přínos. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Pokud tomu tak není, já bych také rád stručně vystoupil. Chci poděkovat panu Berlingarovi za odvedenou práci. A domnívám se, že otázka stokholmského programu představuje zásadní krok ve vyjasnění práv občanů a možnosti pohybu po EU a zároveň možnosti těšit se zárukám, které jsou určeny k ochraně občanů. To je naprosto nezbytné a krize ehm, nám možná ukázala, jak důležité je eh, nejenom mít Evropu s jednotnou měnou, ale především Evropu s jednotnými rozpočtovými postupy a pravidly. A v tomto smyslu je velice důležité urychlit utváření jednotného právního rámce pro naše občany. V této souvislosti eh, si myslím, že tento návrh je velice důležitý. Každý samozřejmě má vlastní vizi eh, úlohy občanů v Evropě, ale myslím si, že všem nám záleží na výsledku těchto diskusí a nesmírně důležitá je soudržnost mezi jednotlivými skupinami a zároveň hladké vztahy mezi jednotlivými parlamentními výbory, aby dokázali pracovat konstruktivně. Eh, to má zásadní význam, abychom mohli dosáhnout pro evropské občany to nejlepší Eh, budu tedy stínovým zpravodajem a myslím si, že se nám podaří dále spolupracovat velice eh, kvalitně. Paní Lichtenberger tady není, eh, ta měla přednést zprávu a na pořadu jednání už nic jiného nemáme, proto můžeme uzavřít jednání výboru. Děkuji.